věcí, otevřený trh se službami, to nesmíme podceňovat. Ještě jednou děkuji za podporu, děkuji paní předsedkyně. Děkuji. Mám zde dva návrhy. Usnesení uzavírám rozpravu a hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. A podle programu nyní máme zde eh, interpelaci na komisi, tedy ústní otázku, která se týká Eh, eh, no, norských tarifů zemědělských eh, produktů a jako první má slovo pan Moreira. Esta pergunta aprovada pela Comissão de Comércio Internacional. Paní předsedající, pane komisaři, já tedy eh, předkládáme jménem eh, svého výboru INTA tuto otázku. Sepsali pan Christopher Fjellner a de facto to souvisí s tím, co se událo eh, letos v lednu. Evropští exportéři některých druhů sírů a masa, zejména hovězího masa, čelili čelili eh, uvalení cel ve stovkách procent eh, při vstupu na norský trh. My se tedy ptáme, jaké, jaké důsledky, jaké dopady eh, má tento krok na exporty z Evropské unie do Norska a ptáme se, zda toto není eh, v rozporu s norskými eh, závazky eh, vyplávajícími z příslušných dohod, například z ledna 2012, dohod obchodních, rozumí se pokud eh, skutečně porušují své závazky a pokud příslušné orgány ne, nereagují, co budete dělat vy? To je tedy obsah eh, ústní interpelace a mě by skutečně eh, zajímalo, co na to komise řekne, ale já bych tomu s dovolením ještě něco málo dodal. Evropská unie má skutečně závazek obchodního otevírání a málo kdy odmítáme obchodním partnerům vstup na náš trh, pokud o to stojí. Takže je samozřejmě důležité, aby také naši partneři dodržovali své závazky a Norsko je také součástí našeho evropského obchodního prostoru. A my jsme také pro Norsko nejdůležitějším obchodním partnerem, takže bychom asi měli žádat, aby, Orsko, aby Norsko se drželo svých závazků ze smluv z roku 2012. Protekcionistická opatření, která se zde uplatňují, jsou v rozporu s principy rozšiřování svobodného obchodu. To není uspokojivý postup. Norsko by mělo být zavázáno, aby pokračoval v otevírání trhu dle příslušné dohody. Děkuji, pan komisař. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Za prvé chci poděkovat Evropskému parlamentu za podporu, eh, pokud je opatření, eh, které přijalo Norsko, protože my skutečně si ceníme a vítáme toto. Máme za to, že tato opatření přijatá Norskem jsou protekcionářského charakteru a nejsou to Eh, ta opatření, která bychom očekávali od přátel a sousedů. S politováním říkám, že Norsko nás nekonzultovalo před tím, než eh, vláda rozhodla o zvýšení cel. Poté, co eh, to rozhodnutí bylo přijato, tak my jsme přijali veškerá opatření, my jsme, mm, podepsali, my jsme poslali dopis, dopis, který podepsal ředitel DG Agri a komisař Čološ, kdy jsme, se, kdy jsme napadli dopadly toto zvýšení cel. I se o tom hovořilo na společném výboru Evropského hospodářského prostoru. Nicméně Norsko nehodlalo přehodnotit svá opatření. Komise má za to nicméně, že Eh, ze střednědobého eh, pohledu ekonomický dopad eh, změn cel bude omezený. Vzhledem k číslům za první měsíce roku 2013 vývoz síra do Norska se zvýšil o 1,5 i z stavu těchto vyšších cel a z dlouhodobého pohledu tedy nová cla by mohla ano omezit náš vývoz do Norska u dotčených komodit je třeba ale zdůraznit také, že pokud jde o hortenzie, tak evropský obchod poklesl o 3 miliony eura v roce 2012 na 1 milion v roce 2013, tedy poté, co došlo k reklasifikaci cel. Tato opatření jsou v rozporu s článkem 19 smlouvy o Evropském hospodářském prostoru a e, i e, s článkem, e, s příslušným článkem poslední smlouvy EHP, které se snaží o liberalizaci obchodu. Avšak zde je, máme i závazky Norska v rámci VTO. Zvažujeme, co lze udělat bilaterálně a také i toto bereme do úvahy v, v různých jiných oblastech našich vzájemných vztahů s Norskem. Děkuji a nyní na dvě minuty má slovo pan Šťastný. Well, thank you, Madam President. Introduction... Děkuji vám, paní předsedající. Zavedení tarifu na dovoz zemědělských produktů je jasným porušením mm, litery i ducha dvoustranných dohod. Norské kroky lze považovat za protekcionistické a za bránící obchodu. Toto rozhodnutí se protiví jednomu ze základních principů EU, což je princip liberalizace obchodu. Norsko jako eh, člen EEA by mělo tyto principy respektovat. Tato omezení navíc byla přijata jednostranně bez konzultací s komisí, což je nepřijatelné, neboť Norsko je země, s níž EU udržuje velmi úzké ekonomické i politické vztahy je těžko pochopitelné, že země, které se podařilo vyhnout negativním dopadům hospodářské krize, nyní zavádí takováto opatření. My vyzýváme norskou vládu, aby tato opatření zrušila a zahájila formální jednání s Evropskou komisí s cílem vyřešit tento problém. Já osobně upřímně doufám, že takové to nesmyslné tarify 300-400% či vyšší eh, z našeho regionu zmizí a zvláště pak eh, zmizí ze vztahu s takto blízkým obchodním vztahem, jako je, eh, státem, jako je Norsko. Děkuji na dvě minuty, pan Ert. Děkuji, vážený, vážená paní předsedkyně, pane komisaři. V rámci vyjednávání z Doha se přeje stále menší, mít stále menší zábrany na zemědělských trzích. Jde o to, aby tady eh, byla přerušena ta skepse vůči liberalizaci, týkající se liberalizace zemědělských trhů, ale Norsko je velice vyvinutá země a vůči Evropě má relativně malý zemědělský sektor a krize v roce 2011 s máslem, v roce 2011 s, vyso- s nesmyslně vysokými cenami za máslo ukázala, jak je zatěžováno irské, norské obyvatelstvo clem. Uznávám, že nekonkurenčně schopné zemědělsko v Norsku není možné vystavit konkurenčnímu tlaku. Ale zejména pro takového člena, jako je Norsko, musí existovat jiné možnosti eh, než eh, zavádění nesmyslně vysokých cen. Proto bych měl, pane komisaři, dvě otázky. Na jednu otázku už jste odpověděl eh, jak tedy s tím do posud komise nakládala, ale také samozřejmě se vyskytuje otázka, vy jste hovořil o možnosti za hájit bilaterální jednání. Jak tedy budeme moci naše norské přátele přesvědčit o to, že budou muset využívat jiné prostředky, aby chránili své zemědělce, než to, co dělali do posud? Děkuji mnohokrát. Pan Ashford. Uh, eh, paní předsedající, pane komisaři, já jsem byl zpravodajem eh, ke stanovisku eh, z výboru Agri v případě obchodu mezi EU a Norskem se zemědělskými produkty. Toto stanovisko vplynulo do bilaterální obchodní dohody v roce 2012, níž se obě strany eh, dohodly spolupracovat v duchu článku 19 EEA. A zde se zavazují eh, k úsilí o postupující liberalizaci v zemědělském obchodu v roce 2014 eh, bude také proveden přeskum eh, současného stavu eh, obchodu a navrženy možné další koncese. Takže toto byla dohoda, která měla být vzájemně výhodná. V současné době zemědělské produkty se na norském vývozu podílí necelými 6% a na dovozu necelými 10%. Takže já jsem skutečně překvapen, proč se Norsko chová zcela v rozporu s touto dohodou. Já bych si přál, aby komise eh, podnikla kroky ještě předtím, než nastane čas na formální přeskum. Děkuji, pane Ashworte. Nyní má slovo pan Bentsen. Det er nu et år siden den norske regering ændrede tolvsatsen på Děkuji. Před několika týdny norská vláda zavedla cla a zvýšila je z nuly na mnoho set procent. A to eh, platí pro sír, eh, jehněčí maso, tady to stouplo na částku přes 300%. Norsko není žádnou chudou zemí, je to země, která eh, má obrovský přebytek v obchodní bilanci. A kromě toho samozřejmě tady máme ještě dohodu s bodem C, kde se jedná o liberalizaci obchodu. To je dohoda, která byla vstoupila v plazu v roce 2012, co tedy není tak dávno zpátky. Obě strany, cituji obě strany, zdůrazňuji obě strany, e, uskuteční taková opatření, aby výhody, Eh, které si navzájem poskytují, nebyly ohroženy jinými restrikcemi. Znamená to tedy, že to, k čemu teď došlo, je přesný opak toho, co bylo dohodnuto. Chápu, že obchod se zemědělskými produkty nehraje zas takovou roli, jako například obchodování s ropou a s rybami. A vím, že norské obyvatelstvo si zachová svůj blahobyt, ale právě proto nechápu toto opatření a doufám, že zítra vyšleme naprosto jasný signál norské vládě, že jsme proti protekcionismu a že rovněž nesouhlasíme s tím, že nebyly žádné předešlé konzultace. To je prostě nepřijatelné. Proto žádám komisi, aby skutečně začala jednat a jednoznačně řekla, co podnikne, aby postupovala proti tomuto norskému protekcionismu. Děkuji. Paní Delange. Děkuji, paní předsedkyně. V Nizozemsku máme hezké přísloví, Tady se říká, že člověk by neměl být vzat sír z chleba. A e, proto mm, my si nenecháme si sebrat sír či máslo z chleba, protože ve všech obchodních dohodách se Norsko zavázalo k otevření trhu i v oblasti zemědělských výrobků a tato eh, vysoká cla k tomu rozhodně nepasují. E, e, a co se týče nizozemských hortenzí, to přece vůbec nejde, my na ně byly taková cla. A nebo kdybychom e, najednou měli kilo síru Gouda vyvážet za daleko vyšší poplatky, ale u mě v oblasti pěstují oblasti Eh, kde působí lidé hortenzie a to by se jich nesmírně dotklo, kdyby je nemohli prostě vyvážet. V tom případě přece Evropa potřebuje mít také přístup k norskému trhu a takovéto omezení Hmm, není možné, už existuje několik měsíců a zatím komise nepřinesla nic konkrétního. Jestli složí ruce do klína, tak to bude nesprávný signál i e, z hlediska budoucnosti. Čili žádáme komisi, aby vyvinuli tlak na nory a aby se postarala komise o to, aby tato cla byla odstraněna a když Norsko na toho nepůjde, bude třeba zaujmout a přijmout protiopatření, například norský losos abychom eh, záhy dospěli k normálním podmínkám, tak jak se to sluší mezi Evropskou unii a Norskem. Eh, rozhodně bychom si neměli tedy nechat vzít máslo z chleba. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji eh, všem poslanců parlamentu eh, za projednávání tohoto tématu, za jejich eh, rozhodná slova a také za to, co řekl pan Hertog a další. Ano, přeskum podmínek obchodní smlouvy je naplánován na rok 2014 a to by mělo vést k zahání nového kola jednání, eh, kde by mělo dojít k další liberalizaci obchodu. Já vám ještě jednou děkuji za politickou podporu eh, při schvalování této rezoluce. Já vás mohu ujistit, že to vezme v úvahu také v dalších oblastech eh, našich vztahů a jednání s Norskem. Děkuji vám. Děkuji, mám zde jeden návrh usnesení a tímto uzavírám rozpravu a budeme hlasovat zítra ve 12 hodin budeme pokračovat zítra ve, v 9 hodin, 4. července o 9 hodin. Program je k dispozici na webovské stránce a tímto.